Dobré ráno, kolegové, vítejte zpět. Doufám, že jste si všichni užili dovolenou, hezkou dovolenou. I know this is, the room's a little... Eh, já vím, že tato místnost je poněkud jiná, než eh, jakou máme obvykle, takže eh, já jako předseda si asi tak vykloubím krk, až se budu rozhlížet, kdo jak hlasuje. To se nedá nic dělat. Eh, můžeme schválit pořad jednání, ptám se vás. Pokud ano, jdeme na bod 2, schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 8. Eh, a 9. července 2013. Všichni spokojeni, všichni spokojeni, děkuji vám. A teď tedy priority pro rozpočet 2014. Eh, paní Durant eh, chce minutový prostor, takže máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem vám něco říci. Měli jsme určité spoždění eh, v ohled, s ohledem na tuto zprávu, ale protože všichni byli velice účinní a náš výbor také, tak jsme se dohodli na třech kompromisních návrzích. První kompromisní návrh chce zlepšit a doplnit rozpočet pro námořnickou agenturu, aby mohla bojovat lépe proti znečištění, eh, zejména eh, co se týče instalací na těžbu plynu a na, na ropy potom ERA, co se týče čtvrtý, čtvrtého balíčku a nakonec turistika, na to jsme také nezapomněli, protože tento sektor je bezprostředně dotčen. Tady zaznělo více návrhů, pozměňovacích návrhů, zejména kompromisní, tady je to kompromisní návrh 3. Myslím si, že práce, kterou jsme vykonali, nám umožní zaujmout společnou silnou pozici k rozpočtu 2014, co se týče dopravu, zejména kompromisní návrhy se týkají námořní dopravy, agentury agentury pro námořní dopravu a agenturu pro turistiku. To je vše, pane předsedo. Thank you very... Děkuji vám mnohokrát. Otázky žádné nejsou, takže pokud všichni už jsou teď spokojeni, budeme hlasovat. E, samozřejmě nejprve si to otestujeme. Aha, musím vás upozornit, že výsledky uvidíte na svých malých obrazovkách u sebe, nemáme spuštěné plátno, respektive to nefunguje, takže každý si to kontrolujte. Takže kontrola zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá. Konec hlasování. Ha, funguje to. Zdá se, že nikdo není nad limitem, takže se do toho můžeme pustit. Takže jako první pozměňovací návrh 6651, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6657, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6633, Eh, já to budu říkat bez toho 6-6, mám falešné zuby, to víte, to špatně. Kdo je pro, teda 6-6-3-3. Proti, držel se, přijato. 0-0, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 5-2, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 5-3, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 5-4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2-4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5-5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5-6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2-0. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 03. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 04 a 34, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 3-5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Ty dva odpadají. A teď 06 a 29. To jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 07. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 08. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 1.6, kdo je pro? Proti, zdržel se, zkontrolujeme číslo 1.6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Konec hlasování. 14 pro, 20 proti. Zamítnuto. 1.7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 2.1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 3.0. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 5.0. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 2.5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zkontrolujeme číslo 2.5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Těsně. 3.1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 1.8 a 23 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 01. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď eh, pozměňovací návrhy návrhu stanoviska. Začínáme jedničkou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 20 odpadá. 21, 22, 23 taky. Takže 24. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 25. To je oddělené hlasování, první část až k e-cars. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, to je tedy smazání zbytku, kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, zkontrolujeme druhou část 25. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. Takže přijato. Teď skáčeme na 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Takže Čezín jenom vaše frakce hlasuje pro, ale klidně to zkontrolujeme. 29, paní Tykau, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 31, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. 38 jako další. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A závěrečné hlasování, které nyní zahajuji. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 30 pro, 5 proti, 0 se zdrželo. Přijato. Blahopřejeme a děkujeme paní Durand. Jako další zde máme hlasování o převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí. Toto je společná zpráva našich dvou komitologických zpravodajů. Začneme číslem 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 31 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. I toto je přijato, blahu přejeme panu Elkadrujovi a panu Kůnovi. Takže to je konec hlasovací e, části našeho zasedání a jako další zde máme bod územní plánování námořních prostor a integrované řízení pobřežních zón. Projednání návrhu zprávy. Zpravodajka je paní Meissner. Jezín, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Briane. Milé kolegyně, milí kolegové, Vím, že zejména v politiky moří eh, pro leckoho to může být dost cizí, když se zaobíráme zejména železnicí, ale pro nás všechny je to nesmírně důležitá politika pro budoucnost a proto si dovolím to popsat. Je třeba si uvědomit, že Evropská unie má sedmkrát víc pobřeží než Spojené státy americké. To je třeba si představit. A plocha, eh, kterou Evropská unie má pod svou zprávou, je větší než plocha země a na této ploše se koná celá řada aktivit. 90% lodní dopravy, eh, nebo 90% lépe řečeno obchodu, je přepravováno po lodích mezi Evropskou unii a zbytkem světa. A jistě tento podíl bude ještě navýšen. Potom tady máme tradičně rybolov, stále více offshore těžebních zařízení, zejména plynu a ropy a větrná energie eh, k tomu přistupuje něco takového jako těžba nerostných surovin z mořského dna. Jsou kabely, které jsou vedeny pod vodou a samozřejmě do budoucna se bude také využívat eh, energie z přílivu a odlivu a z vln. Eh, získávají se nejrůznější produkty pro kosmetický průmysl, pro farmaceutický průmysl. Eh, to je takzvaná modrá biotechnologie čili je nesmírně důležité a správné zaobírat se těmito technologií. Evropská unie již v roce 2007 zavedla politik integrované námořní politiky. Všechny členské státy řekly, že je to důležité a že se musíme eh, dělat eh, starosti s tím, eh, abychom rozumně koordinovali veškeré aktivity související s moři, jak Severní moře, Balt, i Středozemní moře, jakož i nejrůznější hospodářská odvětví a e, spolupráce jednotlivých sousedních států, nejenom Evropské unie, ale také třetích zemí. Proto tady existuje tato politika už od roku 2007 a už v roce 2007 bylo řečeno, že musíme prakticky taky rozhodovat, kdo smí co v které části moře dělat. To znamená něco takového jako územní plánování v moři. V našem výboru už jsme se poslední čtyři roky neustále zaobírali touto problematikou. V roce 2010 jsem já zpracovala zprávu k integrované námořní politice. Nasledoval kolegyně, kolega Jorgos Komucakos, který zpracoval zprávu o tom, kde se legislativně stanovovalo, Eh, jak by to mělo vypadat tedy z pravidly v Evropě. Potom byl také mm, rámec pro náklady, bylo zřízeno konto, protože to je vždycky důležité, když chceme prorazit nějakou politiku, musíme mít odpovídající účet. Potom byla zpracovaná zpráva k modrému růstu a to také není nezajímavé. Modrý růst je maritimní sloupec Evropy 2020 Všichni víte, že tady máme strategii pro to, abychom i do budoucna se starali o vytváření pracovních příležitostí a víme, že tento námořní prostor má v sobě obrovský potenciál se vším, co už jsem tady jmenovala, ta modrá technologie. A už je tomu, je teď je tomu tak, že 40% HDP Evropské unie ne, je nahospodařeno. Uh, právě v oblasti moří. A jako logickým důsledkem je tento návrh pro maritimní územní plánování a management pobřeží, kde se tedy jednotlivá moře rozdělují. A u územního plánování je důležité, že tady máme tři dimenze. Ano, e, trošku je to tady, není to úplný kryt, ale přesto hovořím dále. Čili nejedná se jenom o plochu, jedná se také o hloubku a, e, a tady je také to specifikum, že na stejném místě může docházet k nejrůznějším aktivitám. Ve své zprávě jsem na to upozornila. Ku příkladu je tomu tak, že u těch offshore zařízení částečně je to kombinováno s akvakulturou, mohou také být kombinovány offshory s těžbou nerostných surovin eh, ze dna moře a další a další. Tato zpráva podle mého vkusu přichází příliš pozdě. My jsme si vždycky přáli, aby už byla na stole, teď už je tady a já za sebe určitě udělám všechno pro to, aby tato zpráva byla co možná nejúspěšněji uzavřena, a prosím tedy o vaši podporu. Navrhla jsem některé změny, které byly podle mého názoru nezbytné. Je tomu totiž tak, že komise řekla, že územní plánování je pravomoc členských států a pro maritimní územní prostor je potřeba určitého rámce mít, protože moře se nezastavuje u hranic. Ale uh, Eh, je třeba přesto dbát na kompetence členských států a před, proto bylo navrženo zpracovat rámcovou směrnici a bylo řečeno, že všude tam, kde už úspěšně je provozováno územní plánování v oblasti moře, nechce se nic měnit. A to nebylo tak zřejmé z těch článků. Já pocházím z Německa, tam máme eh, specifické moře s velikým odlivem, eh, kde se potom po plážích prochází spousta lidí. To je důležité pro turistiku, Potom ale zase, když na vodě jezdí celá řada lodí, provozuje se tam rybolov a to eh, spojit s maritimním územním plánováním pro management integrovaných pobřežních plot. To znamená, že se tady zahrnuje jak plocha moře, tak plocha země na pobřeží. Proto do budoucna je třeba vypracovat územní plánování a tento intenzivní management pobřeží. A já jsem řekla, že tento management integrovaných pobřežních pásem je třeba dělat tak, aby se do toho zapracovalo to, co už úspěšně funguje v jednotlivých členských státech. No a tohle to je tedy jediná změna, další změna, možná určité objasnění. Já jsem tam napsala, že členské státy, které nemají pobřeží, to je pět z 28 členských států, to nemusou nutně dělat. Rakousko nemá žádné pobřeží, takže otázka je, zda budou muset podat nějaké územní plánování eh, v námořním prostoru, že eh, my jsme ale také něco dělali v Německu, co jsme zrovna neměli. Ale to neposiluje zrovna lásku k Evropě a proto jsem tam vyjasnila, že státy, které nemají moře, toto nebudou muset předkládat. Co jsem ještě navrhla? Na artikel 7, wo aufgeführt... článku 5 a 7, kde je napsáno, co všechno námořní územní plánování má obsahovat. Mm, jednak zís... já jsem tam doplnila získávání nerostných surovin a turistika, protože to tady obé chybělo a to jsou velice důležité věci věci, které spadají právě do této oblasti modrého hospodářství. Ale není to žádný vyčerpávající seznam, protože jednotlivé členské státy mají různou námořní politiku a proto je třeba jim také tady ponechat jejich kompetence v této oblasti. V článku 5 jsem změnila něco, co se týče bezpečnosti námořní dopravy. Tady eh, totiž vypadal tak dojem, že by Brusel chtěl určovat, kudy smějí lodě jezdit. To tedy členské státy zásadně okamžitě odmítly, ohradili se proti tomu. Já vím, že to tak nebylo myšleno, ale snažila jsem se tam formulovat tu věc tak, aby byla jasnější. Co se týče času, je to velice ambiciozní návrh. Já sama velice navrhuji abychom měli všude námořní územní plánování, ale členské státy budou potřebovat trochu více času a jako poslední samozřejmě kompetence členských států musí být odpovídajícím způsobem zohledňována. Už tady byla námitka kvůli kompetencím, ale to bylo zamítnuto, je jasné, že územní plánování to okamžitě zvoní členské státy na poplach, protože říkají, že kdyby chtěla komise upravit ještě toto, no to snad ne, ale jak říkám, je to pouze maritimní územní plánování a jedná se o pouhý rámec. Toliko tedy z mé strany a těším se na připomínky kolegů se stínovými zpravodej, již jsem o tom hovořila. Děkuji vám. Thank you very much. Moving on to... Děkuji a přejdeme dál. Stínový zpravodaj pan Kun za e PP. danke auch an... Děkuji, Pane předsedo, děkuji kolegyni Meissnerové. Ona vykonala vynikající práci. Zpráva je vlastně byla předložena již v červnu. A Už se o tom diskutovalo ve vládách i v odpovídajících regionálních vládách, ty na to nahlížejí jako na pozitivní záležitost. Je nutné, abychom se podívali na to, jak se využívají naše moře a abychom se postarali o odpovídající řízení pobřežních pásem. A teď ty aktivity, ať už je to získávání nerostných surovin a nebo vůbec jako trasy, kudy jezdí lodi, ale územní plánování by se nemělo dotýkat tras, Eh, pro lodě, protože eh, to už bylo jednou vypracováno, aby tady nebyly žádné komplikace. To všechno, co se nově plánuje, co se nově staví, zejména v oblasti offshore, čili těžebních zařízeních na moři, to tam všechno patří. Eh, také vedení energie, energovody, abychom se skutečně dohodli na tom, že nechceme E, plítvání surovinami, že se chceme domluvit na tom, aby tam, kde například se budují e, e, získávání, zařízení na získávání energie nedaleko pobřeží, aby byly vytvořeny specifické koridory, to platí i o plynovody, a proto se domnívám, že je nesmírně důležité i zohlednění turistického aspektu i rybolovného aspektu, abychom tady měli naprosto jasně definována rybolovná pásma. Výbor na ochranu životního prostředí eh, je příslušný v mnoha oblastech. Eh, tady musíme dávat jenom pozor, aby konfliktní zóny nebyly příliš rozšířeny. Samozřejmě je nutné, abychom i zde vykázali specifické plochy, které by měly mít být obzvláštně chráněny, ať už se to týká Natury 2000 a nebo jiných záležitostí. Ale růst, který potřebujeme v Evropě, tak, jak to řekla kolegyně Meissnerová, to pochází z toho, že samozřejmě chceme kontrolovat hospodářské využívání moří, aniž by docházelo k plítvání zdrojů. Co bychom chtěli, a to bych rád ještě jednou zdůraznil, abychom nevytvořili dodatečnou evropskou plánovací úroveň. To znamená všechno, co eh, potom bude v plánování hospodářského využívání, aby to bylo bezpodmínečně ještě jednou tady prostě spravováno z evropské úrovně, nebo aby se všichni museli ještě dotazovat eh, eh, povolení nějakého nově vytvořeného orgánu, to nechceme. Ale kolegyně Meissnerová vytvořila vynikající zprávu a myslím si, že eh, pozměňovací návrhy můžeme ještě předložit do příštího týdne, budeme-li chtít. Děkuji vám za SAD, pan Danelis. Děkuji vám, pane předsedo. Stojí za připomenutí, že tato iniciativa není něco, co si jen tak vymysleli evropské instituce, ale je to něco, čím se řeší, řeší reálná potřeba. V mnoha regionech neexistuje kapacita samostatného plánování vzhledem k přeshraničním aspektům. Proto potřebujeme nějakou společnou pozici, společný přehled a rozvoj moří má obrovský potenciál, který však můžeme využít jedině prostřednictvím společného plánování. Zásadní myšlenka, která se tu objevuje, se týká toho, co se děje s iniciativami MSP, in, integrovaná zpráva eh, pobřežních zón, což jsou iniciativy, které některé členské státy již začaly rozvíjet. A když se na to všechno podíváte, je zřejmé, že rámcová směrnice a politická vůle k tomu existují. veškeré regiony, které máme, jsou ochotny zasadit své priority do tohoto celkového rámce. Tak, aby konečným výsledkem byl integrovaný přístup. Pokud nebudeme regulovat ekonomické aktivity, které se rozvíjejí v pobřežních a námořních regionech Evropy. Pak hrozí, že selháme při řešení při řešení toho nejdůležitějšího. Chci poblahopřát paní Meissner k její zprávě. Je to zpráva velmi ucelená, velmi obsažná která řeší otázku definic, překlenuje určité mezery. Článek 5 v cílech, tam zpravodajka hovoří o více více vícečleném využití. Je to takový dynamický přístup k námořnímu prostředí. A ona do toho také v šestce vnáší otázku flexibility plánování. To jsou opět principy, které mají být zapracovány do našeho eh, plánování, zejména tedy územního, protože i to je něco, co zatím schází. A ve zprávě jsou také potřebné údaje, jinak lhůta, pokud jde o lhůtu, implementace, tak ona navrhuje realisticky čtyři roky. To dává státům čtyři roky k tomu, aby se přizpůsobili. S tím, že evropské členské státy jsou si sami vědomi, že to bude iniciativa eh, dosti náročná a sami by chtěli více než čtyři roky. Pokud jde o spolupráci mezi sousedními členskými státy a v rámci přeshraniční zprávy, a to znamená společné vize, tak ona usiluje o, o ucelenost a spolupráci tak aby bylo možno zároveň přitom koordinovat s Evropskou komisí. A ještě závěrem eh, pár slov k se veřejného přístupu k mořím. To je součást cílu v článku 5, také v článek 9, který souvisí s tou směrnicí, tak eh, k tomu budu mít pár pozměňovacích návrhů. Jinak ale děkuji a děkuji Spravodajce, Doufám, že budeme i nadále dobře spolupracovat. Děkuji. A za zelené pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i paní Meissner. Celkově myslím, že se jedná o dobrou zprávu a myslím, že je tam pár věcí, které, které bych zmínil, o, o kterých bych řekl něco více. To je udržitelná turistika na námořním prostředí a také dopady klimatických změn. A také dopady na kvalitu vody. Myslím si, že tyto dva prvky rovněž musí být poněkud rozvedeny. Další zásadní otázka je otázka takzvaného modrého růstu nebo modrého a či udržitelného rozvoje. Ta zpráva musí lépe vysvětlit, že jak je to eh, s tím zdravým námořním prostředím, jakožto prvkem, který by do toho měl být zapracován. To není jenom nějaký prvek, jako jeden z mnoha prvků. To je ten základ, který umožňuje aby vůbec udržitelný rozvoj probíhal. Pokud znehodnotíme mořské prostředí, tak tím eh, zničíme, zabijeme i tu eh, příslovečnou zázračnou eh, husu snášející zlatá vejce. Takže o tom je právě to dobré plánování a zpráva pobřežních zón, abychom samozřejmě měli eh, politiky podporující růst, ale abychom zároveň nezničili to jediné aktivum, které potřebujeme k tomu, abychom tohoto, plodu tohoto růstu dosáhli. Těším se na další diskuze, ale jinak myslím zatím je to, se to ubírá správným směrem. Děkuji. Paní Foster za EKR. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji paní Meissnerové. Peter van Dalen tu dnes nemůže být dopoledne, takže přečtu za něj několik bodů. Děkuji paní Meissner za eh, práci. Má určité otázky ohledně právního základu a také ohledně některých článků. Myslí si, že některé by měly být trošku oslabeny a myslí si, že zpravodajka má lepší eh, postoj než eh, návrh komise. Já bych eh, to chtěla ještě trošku rozvést, protože jsem samozřejmě z ostrovního národa, který má více vodních ploch než mnohé jiné, že z hlediska Spojeného království už by členské státy i tak eh, měly mít své plánování a prostorovou strategii, alespoň u nás to tak je. A prochází to britským parlamentem. To znamená, už existují pravidla, která jsou, která eh, vzchází z našeho parlamentního systému. To znamená, že naše obava je ne o tom že bychom snad neměli plánovat eh, a neměli mít strategie, to jistě měli bychom. Ale některé státy zatím nic nedělají. Takže my se domníváme, že to je příliš předepisující. Jistě, rámec je hezký, ale nemyslíme si, že bychom museli zavádět přímo legislativu v této oblasti. Je to příliš široké a komplexní. Komise eh, místo těchto paušálních opatření by se měla zaměřit pouze na ty státy, kde neexistuje žádné plánování a, a měla by si udělat obrázek o, o tom, eh, co se tam děje, co by měli dělat, ale neměli bychom zdvojovat, neměli bychom přidávat dodatečné vrstvy zbytečných pravidel a norem v případech, kdy již existují eh, pravidla, územního rozvoje pro námořní oblasti. A u nás ve Spojeném království tato pravidla existují. Čili jinými slovy, aby mohly členské státy provádět vlastní opatření. Jinak nemáme vůbec žádný problém s dobrou silnou spoluprácí. Takže kromě toho, že paní Meissner skutečně se maximálně vynasnažila vyvážit věci, ale příště, až se setkáme, tak bych chtěla, aby komise předstoupila před tento výbor a byla schopna nám přesně říct, jaké země a kolik zemí má již v stanoveny pos, příslušné postupy a které země zatím v, této, eh, v tomto směru nic nedělají. Myslím si, že je to dost jasné. Jsme samozřejmě znepokojeni některými těmito články, ale jinak je to v pořádku. To je tedy v kostce pozice EKR. Já vám děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji. A nyní. Pan Imbrasas, nevím, jestli i pan Kohlíček pak bude chtít něco říci. Kde vás máme? Zague. Kohlíček. No, OK. Michael, Mr. Kramer. Pan Kramer? Děkuji mnohokrát eh, paní zpravodajce. A je samozřejmě báječné, budeme-li mít maritimní evropskou politiku, ale když se podívám pouze na svou zemi, a právě jsem se ujistil, že to platí pro všechny členské státy Evropské unie, tak nemáme vůbec ani kompetenci po celém území země eh, pro členské státy, protože v Německu je kompetentní zahrani, ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra kvůli pašování, ministerstvo dopravy kvůli dopravě, ministerstvo zemědělství kvůli rybolovu a tak dále. Pak k tomu přistupují jednotlivé spolkové země, eh, které kontrolují pobřežní pásma zase s nejrůznějšími jejich ministerstvy, pak je tak 7-8 ministerstv, to stojí svinské peníze, stojí to strašně moc času a nic z toho není. Hm, eh, čili v Německu už se diskutuje 20-30 let o společné celostátní politice bez výsledku. Vlastně první krok by bylo vyzvat země, aby koordinovali její, jejich vlastní maritimní politiku, aby se přestalo s tímto, s tou, s tímto nedostatkem. Kdybychom, kdyby se nám toto podařilo, kdyby 23 členských států, které má pobřeží, něco takového mělo, celostátní maritimní politiku, tak bychom mohli spolupracovat mezi jednotlivými státy. Pak by to šlo koordinovat. Jinak si myslím, že je krásné, když se tedy ve zprávě něco píše a předloží se zpráva, ale třeba, že jsem optimista, nedouvám, nemyslím si, že něco takového my bychom mohli zažít, co na tom papíře stojí. Děkuji. Okay, no other member um, eh, Nikdo další se zřejmě nechce vyjádřit k tomuto bodu námořního plánování. Chci poděkovat zpravodajce. Pro mě je zřejmé, že tu existuje určité rozdělení sever-jih. Některé sever, se více severní státy, které již začínají se vydávat touto cestou pobřežního plánování. Ty jižní státy, zdá se, ještě příliš nezačaly. Takže myslím, že ta zpráva přichází eh, v pravý čas. Jinak to, co říká Michael, když se podíváte na zprávu pobřeží, většinou spadá pod řadu různých ministerstev jednoho členského státu, což pak vede k rozštěpenosti, k nedostatku jednotného e, přístupu i v jednom státě. A ná, náš stát je eh, ilustrací tohoto, toho dobrého přístupu, ale takhle to vždycky nemusí fungovat. Eh, jinak to doporučení, aby to bylo všechno implementováno tři roky po vstupu platnost, to je dost ambiciozní, tedy to bych řekl, že je slabé slovo ambiciozní. A ty čtyři roky už zní jako určité realističtější východisko, i když i to je stále ambiciozní. Jedna věc, kde trošku nesouhlasím. Některé členské státy říkají, no tak eh, můžeme udělat eh, pobřežní eh, územní plánování integrovaného charakteru, ale nebudeme do toho zahrnovat tu část souše. Jenže když nezahrnete do toho i to pobřeží, včetně té souše toho pobřeží, tak to nedává smysl. Nemůžete říct, eh, v tom momentě, kde vlny omývají pláž, tam to končí. A za pláží už je to něco jiného. To není možné, myslím, takže tam souhlasím se spravodajkou, nesouhlasím s členskými státy, které to takto vidí, spíš myslím z důvodu kompetenčních ale ne z důvodu logických. Takže toto je podle mě velice důležité. Paní Foster zmínila Spojené království jakožto ostrov, který má eh, tedy obrovské dlouhé pobřeží. Eh, to je samozřejmě pravda. pobřeží, které musí být chráněno také. Proto mám velký zájem o vaši zprávu, která po, představuje podle mě skvělý začátek, ale čeká nás poměrně těžké vyjednávání, obzvlášť s radou. Předběžná naše pozice musí být opravdu tvrdá a striktní. Děkuji paní Montesi za DG Mar. Řekl jsem to správně. Takže, paní Montesi, dávám vám slovo. Na úvod nám můžete říci, proč si myslíte, že tři roky je realizovatelná lhůta. Eh, děkuji. No tak k tomu se úplně vyjadřovat nebudu, ale eh, chtěla bych paní Meissnerové poblahopřát eh, k práci, kterou odvedla na přípravě této zprávy. A Mohu říct, že komise tuto zprávu paní zpravodajky vítá. Ta zpráva totiž podporuje záměry komise a její celkový přístup. Zpráva obsahuje i několik zajímavých a užitečných návrhů pro legislativní proces. A těch si velmi vážíme. Takže celkově podporujeme záměr a opodstatnění eh, toho pozměňovacího návrhu, který byl navržen a vůbec toho návrhu celkem. Mám-li zmínit několik podrobností, tak bych řekla toto. Už v rozpravě zde zazněla důležitost flexibility. Samozřejmě komise souhlasí, eh, že flexibilita musí být ponechána členským státům. Doufáme, že jakékoliv problémy s tímto se vyjasní. Členské státy budou mít veškerou odpovědnost za obsah plánu a strategií a za obsah tohoto procesu. Jsou zde určité návrhy ohledně definicí, v tom, že by se navrhly další definice pro zvláštní námořní plánování nebo různé správní strategie. To je všechno velmi užitečné. Členské státy budou zodpovědné za obsah plánu a strategií, to jsem chtěla zopakovat. A také bych ještě jednou zopakovala, že mm, zde není předpokládána žádná role Evropské unie pro nějaký makromanagement zvláštního řízení pobřežních, pobřežních zón nebo územní plánování námořních prostor. My to opakujeme v úvodním ustanovení 12 aby to bylo jasné a já bych to na tomto místě ještě jednou chtěla zopakovat vzhledem k těm komentářům, které jsme zde slyšeli. Integrované řízení pobřežních zón. Vzhledem k obavám, které někteří měli, tento nástroj bude aplikován v kontextu směrnice a zde vítáme myšlenku navrženého pozměňovacího návrhu. Ovšem, i tak jsme stále toho názoru, že jasná ustanovení ohledně eh, výsledků procesu integrovaného řízení pobřežních zón v rámci nějaké strategie by bylo asi lepší. Takže jsme stále stejného názoru v tom smyslu, že bude potřebovat eh, eh, v článku 8 zachovat ten seznam těch aktivit a užití tohoto systému. Nicméně vážíme si tohoto pozměňovacího návrhu, který se snaží najít řešení pro rozpravu o integrovaném řízení pobřežních zón. Jeden z klíčových prvků tohoto návrhu je e, integrovaný přístup a interakce pobřeží a moře. Takže v rámci územního plánování námořních prostor a integrovaného řízení pobřežních zón eh, děkujeme za posílení tohoto aspektu v pozměňovacích návrzích. Bylo to, eh, byl to návrh článku 8. Samozřejmě nechceme nějak umenšovat důležitost propojení eh, moře a pobřeží, protože je to interakce velmi důležitá. Další aspekt názoru na návrhu je přeshraniční spolupráce. Přeshraniční spolupráce pro nás je předpokladem pro růst a ekologické zdraví našeho mořského ekosystému. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že spolupráce i nadále bude velmi důležitá, nejenom konzultace, a podporujeme váš návrh na posílení této spolupráce mezi členskými státy, aby probíhala do větší míry konzultace s zúčastněnými stranami, ale chceme konzultaci a silnější spolupráci mezi členskými státy, místními úřady a relevantními zúčastněnými stranami. To je velmi důležitá věc. Pokud ještě dovolíte, pane předsedo, ke komentářům paní Fostrové. Při této příležitosti bych ráda zopakovala, že v rámci svého návrhu jsme nechtěli vytvářet duplicitu. Podle našeho názoru je to jasně uvedeno například v článku 4, kde hovoříme o tom, že v rámci přípravy speciálních územních plánovacích námořních prostor a integrovaného řízení pobřežních zón je jednou z priorit členských států například stavění na mechanismech, které již existují. Takže pokud už v některém členském státě existuje legislativa, Není naším záměrem tuto legislativu měnit. Naopak chceme na ní navázat. Náš záměr je tak jasný. Nechceme vytvářet duplicitu. A to zejména v situacích, kdy už eh, v členských státech nějaký systém funguje. Na závěr, celkově vzato vnímáme tuto zprávu velmi, velmi pozitivně a vnímáme pozitivně i pozměňovací návrhy. Samozřejmě eh, jsme připraveni zodpovědět na nějaké vyjasňující otázky, případně rádi pomůžeme s nějakými dalšími návrhy. Nicméně podporujeme vaše pozměňovací návrhy a ráda bych eh, na tento výbor apelovala, aby postupoval v rozpravách co nejrychleji a aby tím umožnil pokračování v jednáních s radou na toto velice důležité téma. Doufáme, že třístraná jednání budou také zahájena co nejdříve a snad se nám podaří tento, tuto služku uzavřít eh, ještě před koncem vašeho volebního období. Děkuji, eh, paní kolegyně, paní Meissnerová, chcete něco dodat? Ano, pár věcí dodám. Obecně vzato eh, je to ve skutečnosti tak, a teď se koukám na, směrem na Briana Simpsona a pana Krámra, Eh, kdyby se členské státy sami mohly shodnout na tom, kdo má jaké kompetence, konec konců Německo je mistrem federalismu, mě to trošku štve, protože to není vždy užitečné, ale eh, zkrátka všechno z Bruselu řídit nemůžeme. Takže by bylo dobré, kdyby se členské státy sami více angažovaly a více spolupracovaly sami mezi sebou na integrovaném řízení pobřežních zón. Konec, konec konců to už platí nějakých šest let. Máme celou řadu mezinárodních konferencí, například Mezinárodní den moří, Mezinárodní den oceánu. máme strategii pro, um, pro Severní moře, a různé další jiné mořské strategie, které jsou platformami pro lepší výměru, výměnu informací. Ale členské státy zkrátka občas jednat nechtějí, to všichni dobře víme a mnoho lidí se najednou tady ježí kvůli tomu, že má být nějaký evropský rámec pro koordinaci tohoto. Ale přesně o to jde. Bude to poprvé, kdy budeme mít rámcovou směrnici legislativní, kde bude tento postup nadšetnut jaksi velmi flexibilně a obecně a bude se tam říkat, jaké mají členské státy odpovědnosti v oblasti eh, pobřežních zón a územního plánování námořních prostor. Konec konců ani ryby třeba neznají hranice, takže je důležité mít rámcovou strategii. A Jackie Foster to říká e, velmi správně, nechceme duplicitu. Samozřejmě víme, že některé členské státy už určité systémy mají. E, v Německu už takovéto, takovéto systémy existují, například v Dolním Sasku. Neříkám, že jsou dokonalé, ale fungují. Jsou tam ochranné zóny, respektuje se ekologická diverzita a funguje to. A tyto systémy eh, tedy budou sloužit jako předloha pro ostatní členské státy, kde ještě nic není. Eh, a mnohé členské státy nic nemají. Například na severu eh, máme určité regulační rámce, tam už to funguje, ale jinde to například nefunguje, jinde jsou ještě nedostatky. Takže říkám, považuji tento legislativní krok za naprosto nutný. Musíme mít flexibilní legislativní rámec, jinak u členských států nic neprosadíme, protože každý si hlídá své kompetence. Přesto je však důležité mít i evropskou politiku. Tolik tedy obecně. A k panu Taylorovi. Máte pravdu. To, co říkáte, je základní předpoklad eh, eh, námořní politiky. Potřebujeme spolupráci a potřebuje mít citlivě nastavené jednotlivé zóny musíme hospodářsky působit na moři tak, abychom ho měli i do budoucna. Musíme mít e, zelené, zelenou námořní dopravu, musíme e, se bránit znečišťování a tak dále a tak dále. To musíme všechno respektovat, protože konec konců mořské hospodářství, využívání moře bude existovat pouze tehdy, kdy moře bude zdravé. Jinak eh, tento sektor zmizí a to nechce nikdo, takže ten ekologický aspekt tam jednoznačně chceme zakomponovat. A, a ano, a děkuji všem za připomínky samozřejmě taky. Děkuji, Jezín. Připomínám poslancům, že toto je zpráva, kterou vede výbor TRAN, ale je to podle článku 49. Máme to tedy spolupráci s výborem ENVY. Termín pro pozměňovací návrhy je 10. září pravé poledne a doufáme, že ve výboru TRAN budeme hlasovat 5.11. Takže tady termín pro pozměňovací návrh je 10.9. Neznám zatím data pro výbory Envy a Pech, ty nám budou dávat stanovisko, ale pro nás 10. září ve 12.00. Děkuji. Další bod na pořadu jednání je integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU. Je to projednání návrhu stanoviska Michela Danténa. Máte slovo, pane kolego. Merci, monsieur président. Děkuji. Takže elektronický obchod se rozšiřuje, vytváří obrovský počet pracovních příležitostí a neustále inovuje. Ale stále ještě to není evropský obchod. Pouze 9% spotřebitelů a Procent eh, obchodníků využívá eh, tento způsob. A, takže pokud chceme překonat těch 28 samostatných eh, trhů, tak musíme každopádně ještě udělat pokrok. A zatím ještě pořád přetrvávají problémy, kdy se někdo před, přes internet něco objedná, pak to nedostane. I tak dochází k přizpůsobování. Evropský trh je fragmentární v oblasti poštovní. Je tu nedostatek spolupráce mezi poštovními sítěmi. Operátoři si často konkurují, tudíž nemohou spolupracovat. Ale konstatuji, že poštovní služba nemá interoperabilitu, kterou by potřebovala. A to samozřejmě ovlivňuje jak kvalitu služeb, tak i dodací ceny. První, koho to postihuje, jsou malé a střední podniky, které však představují většinu elektronického obchodu v Evropě, nemají žádný způsob, jak tento problém obejít a e, řešit. Takže e, nemají možnost e, využívat vlastních služeb jako někteří z těch největších. A to znamená, že tu vzniká potom určitý vztah závislosti a chybí skutečně silný elektronický evropský obchod. Dále, vystopovatelnost balíčku musí být stanovena jako norma v Evropě opět, aby se zlepšila interoperabilita mezi poštovními službami, aby se snížily eh, náklady na dodání zásilek. Jednotliví aktéři, eh, to znamená musí vycházet, včetně komise, se stávající práce, například IPC, budeme mít hodnotící zprávu a mně se zdá, že v této chvíli je příliš brzy vytvářet legislativu, eh, protože eh, trh ještě není dostatečně dozrálý. Další dysfunkce, které existují, to je nabídka alternativních operátorů, to znamená jiných než těch původních tradičních eh, poštovních služeb, které eh, je potřeba, aby poskytování služeb bylo čitelnější, aby existovaly určité platformy, kde mohou jednotliví aktéři nabízet své eh, dodací služby. A jinak moje zpráva neřeší některé otázky, které chci zapracovat ještě prostřednictvím pozměňovacích Eh, návrhu. To jsou například eh, orgány dozoru v oblasti hospodářské soutěže. A tady musíme vycházet z práce skupiny evropských regulátorů pro poštovní služby. Dále sociální služby. Tady jsou často zaměstnanci těch eh, dodavatelů vystaveni obrovským tlakům. Dále problém, který je, eh, dopady, které to může mít i na emise CO2, když se dodává příliš mnoho samostatných zásilek. Takže kdo bude zodpovídat za dodání balíčku elektronickému spotřebiteli? Ať už jsou dysfunkce tohoto sektoru eh, jakékoliv, tak byla zvolena určitá volba prostřednictvím přímého, přímé smlouvy s dodavatelem, a pak je tato cena, ty náklady uvaleny přímo na spotřebitele. Takže je to obchodník, kdo zodpovídá za kvalitu všech služeb, včetně dodání. Vystopovatelnost balíčku celým řetězcem je často pro klienta neuspokojivá. Klient chce vědět, kde je jeho balíček, kde je jeho zásilka, jestli se ztratila. Když se ztratila, tak on neví, na koho se má obrátit a musí mít jistotu v momentě koupě o kvalitě služeb i o informacích o dodání. Abychom eh, tento problém řešili, musíme sjednotit poskytování těchto eh, informací již v momentě nákupu. Takže já doporučuji, aby Evropská komise pracovala na rozvoji označování právě ve věci elektronického obchodu toto osvědčování pak eh, může eh, dále motivovat eh, elektronické obchodníky a může ujistit a zvýšit důvěru spotřebitelů. Takže samozřejmě, že je potřeba, sektor tedy potřebuje lepší konkurenci, lepší vystupovatelnost a lepší čitelnost řetězce zodpovědnosti. Eh, a eh, to, toho můžeme dosáhnout i na základě aplikace stávající legislativy. Eh, výbor IMCO má stejný názor v analýze tohoto sektoru i jako já. To chci jenom dodat. Thank you very much. Děkuji vám, pane Dantere. Poprosím pana Alkadruje za SAD pane předsedající Nejprve musím říci, že paní Bernadette vergnaud která je naší stínovou zpravodajkou, eh, nemůže být dnes eh, zde s námi a požádala mě, abych ji tedy zastoupil. Chtěli jsme poděkovat našemu panu zpravodovi Michelu Dantanovi, který předložil tuto zprávu, eh, která se zaobírá tak svízelným tématem a předložil nám jeho stanovisko. Eh, podporujeme jeho přístup týkající se zlepšit eh, konkurenceschopnost a kvalitu služeb jak v oblasti malých eh, a středních podniků, v oblasti elektronických služeb, jakož i žádost o jasnost, co se týče odstavce 3. My bychom si přáli zajít, jít poněkud dále, zejména co se týče toho aspektu business to business, co se týče záruky v případě eh, ztráty první zásilky eh, například eh, co se týče dodávek z podniku Amazon. rovněž co se týče používání nálepek etiket, tady se ten návrh ubírá správným směrem. Možná, že bychom měli popřemýšlet o evropských univerzálních poštovních službách v této oblasti. Co se týče informací o tarifních nabídkách, domnívám se, že tady je možné leco zlepšit například ustanovení eh, jasných pravidel pro eh, ten případ používání služeb. Je suis également d'avis qu'une éventuelle révision jednoho odbavovacího místa. Co se týče směrnice o poštovních službách, tady je třeba udělat nejprve obecné hodnocení, abychom se nedopustili chyb, abychom nenarušili liberalizaci služeb. Možná, že by to nic nepřineslo v oblasti zlepšení kvality a konkurenceschopnosti služeb. A na závěr tak trochu litujeme toho, že se tady vůbec se stanovisko nezaobírá sociálním aspektem. E, dodávání, doručování balíčku je oblast, e, kde e, se také eh, mohou nacházet, které je důležité i pro oblasti, pro osoby, které jsou v velice obtížných a svízelných situacích, takže je třeba pro ně eh, poskytnout určité záruky. A je třeba, abychom tady také eh, zohlednili aspekt ochrany spotřebitele. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mrs. Meissner for the liberals. Děkuji paní Meissnerová za liberály. Ještě. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho stanovisko. Opravdu je tomu tak, náš výbor zaujímá pouze stanovisko. Příslušným výborem je IMKO, ale je to zajímavé téma související s dopravou a v současné době je skutečně nesmírně důležité něco takového vlastně upravit v globální úrovni. Já sice raději nakupuju v obchodě než eh, po internetu, ale moje dcera je mistrně světa v e-commerce, čili v elektronickém obchodování. I u eh, dohodách o volném obchodu mezi Evropskou unii a USA hraje elektronický obchod velkou roli, protože tady byl panovala obava, kdyby Amazon získal eh, přílišnou váhu, že by museli zavřít knihkupectví v Evropě a to by pro mě bylo něco strašlivého. Ale nehledě na to, co se líbí mně a co se mi nelíbí, je nezbytné najít eh, odpovídající úpravu a je důležité, co se zaznělo dbát na to, aby právě malé a středně velké podniky měly možnost na tomto trhu obstát. Samozřejmě, když se tady řekne elektronicky, něco se dodává bez nákladu, ale nikdo za to nenese odpovědnost je třeba e, samozřejmě vyřešit ty otázky otevřené, které s tím souvisí. Když nemáme žádnou dodavatelskou cenu, někde se to musí zase uspořit. Amazon například už měl skandály e, s mizerně placenými zaměstnanci, e, když dodává knihy zdarma které jsou elektronicky objednány. Musíme eh, se také podívat na to, jak upravit, aby spotřebitel jasně věděl, kde se právě balíček nachází a aby tady existovalo, existovala také záruka ručení v případě poškození balíčku. To je třeba upravit. Eh, je dobré, že toto stanovisko vypracováváme. U nás se jedná u, o dopravní aspekt. Nechci k tomu již mnoho dodávat. Eh, řekl sám zpravodaj a SAD, k tomu také něco dodal. My předložíme pozměňovací návrhy a doufám, že z toho vzejde rozumné stanovisko. Děkuji. For the Greens, Za zelené paní Lichtenberger. Děkuji. Myslím si, že o otázce dodavatelských řetězců nemůžeme hovořit, aniž bychom zmínili Amazon a e, nebo e, různé doby přesměrování. To jsou dva velmi důležité faktory. Stavím se tím pádem na stranu pana Alkadruje v tom smyslu, že i sociální aspekt, zejména vzhledem k tomu, co se děje v posledních měsících u velkých, velkých firm, nesmí být zanedbán. Protože v této oblasti je velmi aktuální otázka sociálního dumpingu a tzv. minijobů. Takže když hovoříme o tomto, musíme tato témata mít na paměti. V současné tržní situaci, která je v podstatě podobná jako u nákladní automobilové dopravy, máme pár obrovských hráčů, Eh, kteří chtějí eh, na trhu zavést dumping, zejména vzhledem ke svým zaměstnancům. A pak zde máme velmi mnoho malých firm, které chtějí na trh, ale nedaří se jim to. Takže každý se musí konfrontovat se situací, že trh je zde velmi fatálně a negativně strukturován. To tady hovoříme o otázce eh, politiky zaměstnanosti a pak tedy o bezpečnosti a vůbec sociálních otázkách eh, v těchto doručovacích službách. To je velmi důležité téma. K otázce kvality. Zde je vždy eh, velký problém. Když není balíček dodán, je to vždy spíše otázka eh, jakási obstruktní, eh, v podstatě nemyslí se na dopravce jako takového, spíše na toho dodavatele, to znamená, že eh, každého napadne nějaký obskurní prodejce, který neposílá produkty, ale jenom inkasuje peníze. Takže to je otázka, eh, které, kterou musíme řešit. Je zde také otázka autorizovaných dopravců, Eh, ovšem tedy v intencích toho, co chceme, takže liberalizace a tak dále a samoregulace trhu. Eh, v některých eh, složkách už jsme zjistili, že tato teorie neplatí až tak, jak bychom si představili. Otázka doby za volantem a doby odpočinku, to je také něco, co, na co musíme pamatovat. To je ten tlak, který je jaksi předáván dolů po tom řetězci od těch velkých subjektů až po ty nejmenší. S přihlédnutím eh, k otázce dekarbonizace dopravy, eh, to je také velmi důležitá věc, ale když eh, máme hezké principy, které se pak v detailech vůbec nezohledňují, tak v podstatě ničíme tu hodnotu, kterou nějaké složce přikládáme vlastně obratem ruky. A může tak docházet k nespravedlivému konkurenčnímu boji. Takže já si myslím, že zde určitě budou témata, která budeme muset změnit. Děkuji vám. Pan Kohlíček. Děkuji, eh, pane předsedo. Jako člen výboru pro dopravu musím konstatovat, že dneska zase nelítali letadla, protože byla lehká mlha v Praze, proto jsem přišel pozdě. Ale to je jenom na začátek teď eh, k tomuto návrhu. <clears throat> Řetězce řetězce, které e, i malé podniky, které e, operují na elektronickém trhu, e, tak samozřejmě potřebují nějaké jasné základní podmínky, protože ten trh je roztříštěný a každý stát má nějaké jiné podmínky, takže liberalizace nám v tom nepomůže. Tam nám pomůže sjednocení některých základních podmínek. My jsme se o tom tady už bavili v minulém období také a nedospěli jsme k žádným velkým výsledkům certifikace, eh, o které se zmiňoval eh, autor zprávy, to je, to je určitý směr, velice dobrý. Eh, sledování balíčku, no dobře, když je to malý, malá zakázka, tak samozřejmě asi to nebude mít velký význam, ale u větších zakázek jsme se o tom bavili právě u systému Galileo a podobných, kde ta možnost samozřejmě je. Ale tady Eh, u elektronického eh, nakupování většinou se spíš jedná o menší věci a v poslední době eh, tady mm, kolegyně říkala Meissner, že se rozvíjí ten obchod se Spojenými státy. Já vím o řadě případů, kde se velmi explozivním způsobem v elektronice rozvíjí obchod s Čínou. A nemáme tam žádné velké dohody, nemáme tam žádné mm, sjednocení podmínek a je to druhý konec světa, je to eh, věc, kdy ku podivu zatím jsou velmi dobré reference. Eh, otázka ručení, to je otázka samozřejmě, která by měla být eh, řešena, ale mně nejvíc leží na srdci podmínky práce v doručovacích službách, protože my máme nějakým způsobem, alespoň hm, rámcově, směrnicemi ošetřeno jak mají jezdit kamiony. Jestli se to dodržuje, to je druhá věc. A ty sociální podmínky u kamionáků, u velkých zakázek, ale u těch malých, to znamená do 3,5 tuny, to jsou katastrofické podmínky. Doporučuji mým kolegům, aby si odchytili několik těch šoférů, kteří jezdí s takovýmito službami, kdy vozí napříč Evropou čtyři šrouby, eh, nějakou přírubu, eh, několik drobných eh, těsnění a ty lidi pracují opravdu takřka 24 hodin denně. To jsou příšerné podmínky a já se divím, že je tam relativně málo zatím dopravních nehod. A zatím právě v této oblasti jsme toho moc neudělali. Čili souhlasím se zpravodajem, že je třeba, aby tady byla určitá eh, jednotná, jednotnost, eh, aspoň v rámci Evropské unie, ale chtěl bych upozornit na to, že se eh, teď pouštíme do něčeho, co je celosvětová záležitost. Jestliže dneska nám nabývají ty elektronické obchody s Čínou, zítra to může být s Bangladešem, eh, se státy Afriky nebo Latinské Ameriky. Takže je třeba hm, také tohle mít na paměti. Děkuju. Paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Já už jenom několik eh, málo doplnění. Také bych se eh, přidala k těm, kteří děkovali panu zpravodaji. Eh, já si myslím, že ta jeho zpráva pokrývá řadu důležitých bodů. Souhlasím s tím důrazem, který tam klade na, na kvalitu, cenu a její transparentnost, včetně různých administrativních poplatků a souhlasím i s tím, že pro malé a střední podniky toto představuje velký problém. Určitě souhlasím i s tím bodem v jeho zprávě, který se týká vyjasňování odpovědnosti ale nejen mezi prodejci a přepravci, ale také si myslím, že by měla zahrnovat spotřebitele například při eh, otázce eh, vracení zboží Bod čtyři, naprostý souhlas, mluvil tady o tom i pan kolega Kohlíček, ta roztříštěnost eh, evropského trhu a určitě podpora eh, vytváření společných norem pro označování a sledovatelnost. A eh, co mě v té zprávě chybí, a také to zdůrazňovala řada kolegů, připojuji se k těm, kteří volají po eh, tom, abychom se zabývali skutečně sociálními podmínkami zaměstnanců. Eh, letmo jsme se dotkli i eh, otázky zlepšení efektivity, aby nám opravdu po evropských silnicích nejezdily prázdné nebo poloprázdné kamiony a nebo v co nejmenší míře. A ještě mi tam chybí otázka zlepšení dostupnosti toho doručování do odlehlých oblastí. To je všechno. Děkuji. Thank you, Mr. Perker. Děkuji, pan Pirker. Děkuji vám, pane předsedo. Několik eh, poznámek eh, ještě na doplnění. Děkuji eh, nejprve panu zpravodaji za stanovisko. Podle mě je velmi dobré, že se jedná o tom, že online obchodníci by měli odpovědnost za za definitivní vypořádání té zásilky a za její dohledatelnost. E, důležité je také to, co se uvádí v bodě 4, že tedy komise e, do tohoto procesu může zasáhnout. Já bych to ještě rozšířil o to, že by komise sama přijímala iniciativy, které by byly závazné pro poskytovatele doručovacích služeb a e, tak, aby to nebylo pouze pro evropské poskytovatele protože dodavatelské služby fungují globálně a daleko nad rámec Evropy jako takové. A je potřeba i tyto firmy do tohoto zapojit. Musíme mít nějaké rozumné řešení. Eh, podobně jako je to třeba samozřejmé u letecké dopravy. Balíčky se sledují a dohledávají po celém světě Eh, balíček vždy dojde někam, když nedojde k nám, že ano. Takže eh, chceme-li mít takovéto globální služby s globálním sledováním, měli bychom tento bod ještě upravit. A k bodu 5, tady si myslím, že eh, v té formulaci je to snad až příliš obecně uvedeno, pokud se tedy má na mysli to, že všeobecně přeshraniční obchod Eh, je řízen příliš, eh, příliš málo. Eh, upřímně řečeno, v některých státech je tato oblast obchodu řízena velmi dobře a jinde vůbec. Takže já bych negeneralizoval, já bych se soustředil přímo na ty státy, kde jsou problémy. Tolik mé poznámky, jinak vás plně podporuji. Děkuji. Děkujeme vám. Pane Dantene, eh, z komise tu bohužel nikdo není, eh, nejsou dohledatelní zkrátka eh, v tomto okamžiku, asi jsou někde v depu mezi krabicemi. A nebo že by tady pan kolega by chtěl. A to je pan Delamot. Takže prosím, pane Delamote. Merci, monsieur le président. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Nemám mnoho konkrétních připomínek, jen chci poděkovat panu Dantanovi za kvalitu jeho doporučení i za kvalitu jednotlivých příspěvků předřečníků. Jistě z toho dostaneme dobré podněty ohledně dalších směrů. Jsem rád, že debata postupuje. To byl konec konců cíl toho, této fáze procesu a této zelené knihy. Takže děkuji. Takže jsme aspoň částečně nalezli balíček. Pane Dantan, děkuji. Já opravdu děkuji všem, kdo se vyjádřili. Diskuze mi připadá, že je velice plodná a že doplňuje to, co jsme již měli. Takže Náš výbor pravidelně řeší otázku městské dopravy, přeplněnost městské dopravy a rozvoj elektronického obchodu, kdy mám vlastně eh, se nahrazuje jedním jediným pohybem spoustu různých dalších pohybů jenom kvůli tomu, aby někdo dostal jedny boty. To znamená, z hlediska městské dopravy musíme skutečně pomyšlet na tu otázku toho posledního kilometru a toho dodání a mělo by to, měli bychom najít nějaké centralizovanější řešení těch dodávek jinak. Eh, naše města budou skutečně naprosto nedýchatelná, respektive atmosféra v nich. Dobrá. Já s vámi nesouhlasím, já věřím v toto doručování až domů. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 18. září v poledne a hlasovat budeme 5. listopadu na výboru. IMKO bude hlasovat 16. 17. prosince. Takže nejprve 18. září v poledne a pak 5. listopadu hlasování na výboru. Děkuji vám. A teď máme více leté eh, financování pro EMSA, eh, Agentura pro námořní bezpečnost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jakožto zpravodaj chci poděkovat kolegům za jejich konstruktivní návrhy. Některé z těchto návrhů ještě posunuli mé myšlenky dál. Obzvlášť zmiňuje pozměňovací návrhy 20 a 21. Také si cením, že jsou tu zapracovány i ty otázky rozšíření a politiky evropského sousedství a jakou, jaké dopady to může mít na spolupráci. A byl jsem, když jsem viděl, že kolegové napříč politickým spektrem podpořili mu názor, že se musí mít, dostat více prostředků, více financí, tak jsem byl potěšen, více tedy než navrhuje komise. EMSA potřebuje tyto peníze. To není žádná věda. Je to tedy možná námořní věda, ale jinak to není věda. Potřebuje peníze, protože eh, jsme rozšířili její kompetence v rámci nařízení 100 2013. To jest, že má předcházet i ropným haváriím eh, z lodí i z vrtných eh, platform. A jestliže máme zajistit efektivní podpor Evropské unie v případě úniku ropy, jestliže k tomu má EMSA zvládnout, jestliže máme být schopni reagovat dlouhodobě na hrozbu znečištění moří, musíme jim zajistit příslušný rozpočet. To není komplikované. Ve východní části Středomoří byly objevena, byla objevena nová ropná a plynová ložiska – čímž se zvýší také vrtná aktivita a přeprava z těchto nových eh, ložisek, čili eh, více tankerů a kromě toho více států vstoupí do Evropské unie. EMSA musí tudíž instalovat další eh, plavidla, tak aby bylo možné dohlížet na tyto nové vrty, abychom udrželi eh, také záložní eh, služby, které mají být eh, k dispozici v případě havárií. A dále satelitní služby ve všech oblastech, zvláště ve Středomoří. A padlo také užitečné doporučení zvážit, do jaké míry může satelitní technologie pomoci i při předcházení nebo reakcím na piráctví. Každopádně tím můžeme podpořit um, politiku evropského sousedství. Evropský hospodářský sociální výbor vypracoval eh, dokument, v němž s námi souhlasí. 179 hlasů vůči jednomu bylo schváleno, že ty prostředky navrhované komisí nestačí. Komise navrhla 160 milionů eur na celé příští víceleté období. To evidentně nedostačuje na zajištění nových služeb. Když přihlednete k tomu, že stávající, tedy teď končící víceletý rámec, měl 154 milionů eur. My jim dáváme mnohem více práce a nedáváme jim víc peněz. Původním záměrem založení této agentury pro námořní bezpečnost vycházel z takových eh, iniciativ jako Prestiž a Erika, z takových tedy eh, událostí, havárií, kdy my jsme se nyní eh, snažili zabránit jejich opakování, omezit jejich dopad. A musíme proto vybavit EMSu vším, co potřebuje, aby mohla plnit tento, tuto svoji roli. A eh, svým způsobem bychom mohli uspořit další eh, náklady v případě dalších ropných havárií. Já jsem nechtěl hovořit přímo o pozměňovacích návrzích. Budeme mít eh, zasedání stínových zpravodajů příští týden ve Štrasburku a musíme s nimi ještě vyjasnit pár podrobností. Ale jinak si myslím, že je to velmi rozumné doporučení a doufám, že výbor ho podpoří. Děkuji. Děkuji. Pan De Grandes za EPP. No Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ne, když tady budeme diskutovat, zda Evropská agentura pro námořní bezpečnost je dobrá nebo špatná, už jsme tady měli eh, jednu schodu týkající se této agentury. A Eh, došlo k podepsání nových úlohů, tak jak to vyjádřil pan navrhovatel. Teď musíme ale také se uvědomit, jak se to všechno bude platit, abychom byli koherentní. Když budeme podpisovat smlouvy, o kterých jsme, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou na, absolutně nezbytné, je třeba je nějakým způsobem financovat. Máme tady jenom jeden problém, ale to není zrovna malý problém. A to sice že nám se redukují zdroje. Teď jsme viděli, že došlo, že došlo rozšíření EMSI, to vítáme, ale je třeba, abychom na našich zasedáních zůstali reální, abychom si uvědomili, co je proveditelné. A doufám, že v tomto ohledu dospějeme k dohodě. Jisté je, že e, pozměňovací návrhy přinášejí určitá zlepšení. My jsme navrhli úvodní bod ustanovení, kde navrhujeme, že je nezbytné zohlednit jak nezbytno toho, aby agentura lépe hospodařila se zdroji a na druhé straně, abychom si uvědomili, e, v jakém hospodářském kontextu se nacházíme. Tady se nejedná jenom o to, abychom se přeli, kdo dá víc peněz a kdo nemá peníze. Musíme být většími realisty, ale komisie sama, eh, eh, když eh, tady navrhla 160, si také uvědomuje proveditelnost situace pan navrhovatel eh, tady zohledňuje částku 581 něco, eh, paní stínová zpravodajka jedna to také potvrdila a máme tady jiné kolegy, pan Frankenstein se domnívá, že by bylo lépe dát tam 190. Já si myslím, že nemusíme diskutovat o číslech, je to příliš komplikované, musíme být realisti. Já naprosto otevřeně říkám, že se mi zdá, že by bylo příhodné podpořit pana zpravodaje. Pan zpravodaj si nevycucal z prstu tato čísla. Hovořil s komisí, hovořil s agenturou a ptal se, co je minimálně potřebné pro to, aby bylo možno završit tyto úlohy. A proto se nám zdá, že je třeba podpořit to číslo, které uvádí pan zpravodaj. E, znovu zdůrazňuji, musíme být skutečně realisté, abychom si uvědomili, že tady máme co dočinění s ubývajícími zdroji a s nedostatkem peněz. Ale e, pozměňovací návrhy, e, které předložili nejrůznější kolegové, jsou rozumné. Myslím si, že tady panuje obecná zhoda v souladu s analýzou, kterou už jsme jednou udělali, když jsme pracovali na příslušném nařízení v roce 2002. Když chceme, aby Evropská agentura pro námořní bezpečnost zvládla i ty nové úlohy. I to, co navrhuje pan zpravodaj, abychom eh, subvencovali jednu nebo dvě nová plavidla, jedno plavidlo, které by operovalo kolem Kanárských ostrovů. Eh, samozřejmě eh, Španělsko nemá žádné petrolové zdroje, ale můžeme se snažit právě obě, otvírat, mapovat nové oblasti offshore. A je třeba samozřejmě, aby to všechno bylo schváleno, ale musíme si uvědomit, eh, že eh, v oblasti eh, kanálských ostrovů je třeba také něco udělat, proto si myslím, že ve směru toho, co navrhuje pan zpravodaj, jemuž dáváme naprostou důvěru. Je třeba, abychom mezi námi všemi nalezli společné řešení, vhodné řešení, které bude přizpůsobeno těm nedostatečným zdrojům, které máme. Děkuji. Děkuji, pan Leichtfried za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, zastupuji zde kolegu Fleckensteina, Eh, on si vybral zástupce ze země s velkou námořní tradicí samozřejmě, ale eh, já to přesto zkusím. Eh, nakonec musíme e- diskutovat o tom, co chceme. Chceme více kompetencí, více zodpovědnosti. A když se podíváme na papíře na kompetenci EMSI v oblasti různých Eh, plošin pro těžbu plynu nebo čeho, tak se musíme podívat, jak to budou vlastně prosazovat. A pokud to mají nějak prosazovat, potřebují rozpočet, kterým to umožní. A zde jsou velké pochybnosti, zda ten rozpočet, jak je navržen, jim k tomu bude stačit. A pokud chceme, aby toto dělali, musíme jim dát dost velký rozpočet k dispozici. To tak zkrátka je. Já mám trošku pocit, že Evropská komise v této oblasti ty finanční vývoje, to znamená nové úkoly, inflace a tak dále, vlastně vůbec nezohledňuje a proto je o tom potřeba dále diskutovat. Kolega Fleckenstein navrhuje 190 milionů euro na období 2014 až 2020. To je více než návrh komise, ale asi by to umožnilo toto rozšíření kompetencí. Jde tu taky o to, učinit jaksi rozumné rozšíření kompetencí a nerozšiřovat jenom kvůli rozšiřování kompetencí jako takovému. Ale aby to bylo smysluplné. To je jednoznačně důležitá, eh, důležitá věc. Agentura musí mít speciální vybavení, nové lodi, ať už vlastní nebo pronajaté, kvalifikovaný a odpovídající a dostačující počet personálu a tak dále. Nakonec eh, mohu pouze říci, že je jednoznačně možné zde najít kompromis, abychom dosáhli společného cíle. Ale kompromis znamená, že se své původní pozice pohnou všichni, nejenom někdo. Děkuji paní Bilbao za liberály. Děkuji vám, pane předsedo. Abych se neopakovala, domnívám se, že mi přátelé zmínili již celou řadu věcí. I ten zásadní problém eh, této zprávy, a to je, jak budou vypadat finanční prostředky, s kterými bude agentura operovat. Chtěla jsem poděkovat MSE a veškerému personálu za mimořádnou práci, kterou vykonávají. Panu zpravodaji chci poděkovat za jeho zprávu Eh, s níž v zásadě souhlasím. My jsme předložili některé pozměňovací návrhy, ale myslím si, že důležité je začlenit definici o instalaci těžebních zařízeních eh, na plyn. Myslím si, že je třeba připomenout, že EMSA je historií krize. Erika Prestige. Tato agentura byla vytvořena právě proto, když se objevily tyto problémy a v těchto chaotických problémech, když jsme vlastně mm, neměli nic po ruce, mohli nám pomoci právě oni. Bylo řečeno, že je třeba navýšit úlohy MC, protože se vršila krize, bylo nutné navýšit také rozpočtové prostředky. Já jsem předložila pozměňovací návrh a podporuji v něm pana navrhovatele s tou nezbytností, aby došlo k navýšení z těch 185 miliony eur protože evidentně tady došlo k rozšíření úkolů a toto rozšíření úkolů musí být doprovázeno také odpovídajícím navýšením finančních prostředků. Myslím si, že není těžké dospět k dohodě, když jsem se podívala na veškeré pozměňovací návrhy. My jsme také předložili pozměňovací návrh, kde jsme řekli, že, subdodáv, že dotace nesmí být směrována tam, že by EMSA vypracovala nějakou zprávu o tom, jak se jí toto bude dotýkat, protože je třeba, abychom koherentnost neřešili tím, že dáme EMSA veškerou odpovědnost pro jakýkoliv typ eh, katastrof, eh, protože musíme vyvinout určité úsilí v tom, abychom řekli, jaká je přiměřená dotace, jaké budou tady přiměřené prostředky které by umožnily MC chopit se nových úkolů, ale také se domnívám, že je spravedlivé pro EMSu i pro její personál, abychom řekli, jakým způsobem toto snížení rozpočtu se může dotknout řešení nových úloh EMSy. Nechci se opakovat, domnívám se, že diskuse se soustředí právě kolem těch finančních prostředků. O zbytku jistě budeme schopni se snadno dohodnout. Tady se jedná o využívání osvědčených praktik a tak dále. Důležité je řízení, organizace, poskytování a výměna informací. Ale toto je téma, na které se musíme soustředit. A proto bych na závěr ještě ráda vyslovila podporu panu zpravodajovi. Naše, náš výbor musí dělat dvě věci. Nejenom realisticky postupovat, ale také říci, jak se věci mají říci. Tyto dotace tady nejsou, tak si uvědomujeme, že tedy z těch nových definovaných úloh může EMSA řešit pouze toto, toto a toto. To je vše, děkuji. Thank you. Děkuji vám. Eh, paní Foster, ne, dobře. Eh, pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Eh, já samozřejmě nejsem ze země, která by měla rozsáhlé oceány, ale loďstvo jsme měli a vím, že s tím byly trošičku problémy. Ale to bych teď nechtěl diskutovat. Já si myslím, že pokud chceme realisticky něco říct k této otázce, musíme vidět, jak velký má být rozsah sledovaného území, tedy těch vodstev. A potom musíme říct, jaké je technické řešení k satelitnímu sledování. Eh, jako chemik vím, že v určitých oblastech eh, vlnových délek mohu sledovat například ropu, mohu sledovat určité eh, jiné chemické látky, které se používají k disperzi olejových látek. Takže satelitním sledováním a mm, je pravda, že celá Evropa prakticky je dneska satelity pokryta. Můžeme relativně dobře e, z vesmíru sledovat celou oblast, o které se tady bavíme. E, jiná věc je technické řešení a vyhodnocování potom e, těch satelitních snímků. Jak často vyhodnocovat ty snímky, jakým způsobem reagovat na změny, které se tam Eh, udělají a eh, ještě jednou, eh, technicky je to vyřešeno, jak sledovat, jestli to, co vidím, je hejno ryb, nebo jestli je to ropná skvrna. Například od toho, že někdo vypláchnul loď. Takže tím se dostávám ke třetí otázce, jestli 185 milionů euro je správná suma. Tu ale tady asi nevyřešíme. To je technická otázka, která souvisí s tím, že je třeba diskutovat s EMSou, co vlastně potřebuje k tomu, aby tyto rozšířené pravomoci agentura zajistila. A to není záležitost, kdy tady budeme licitovat, jestli je to 185 milionů, nebo 160, nebo 200. To je třeba naprosto jasně vyčíslit a e, říci, jaký je současný stav. A ještě jednou musíme začít od toho, co je základní, to znamená vymezit rozsah sledovaného území, říci, jaké máme možnosti satelitního sledování, protože to je věc, která by byla asi prvotní a teprve sekundární by bylo domluvit s EMSou, jaké jsou ty rozsahy eh, těch jejich požadavků. Děkuji. Thank you, I'm nobody else. Děkuji, nikoho dalšího tady nemám. Eh, za komisi je to samozřejmě pan Karamicos, zkušený mořský vlk. Takže pane Karamico si prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme panu zpravodaji a všem eh, poslancům a poslankyním za navržené pozměňovací návrhy na toto důležité téma. Tento výbor byl, pane předsedo, vždy naším největším spojencem u všech otázek, jako je EMSA vůbec bezpečnost na moři. Uvědomujeme si samozřejmě, Eh, důležitou práci MC jako vy, vzhledem k jejím odpovědnostem. A jednoznačně tuto agenturu podporujeme v tom, že eh, chceme, aby pracovala lépe a chceme zajistit, aby pokračovala i do budoucna. Musím zdůraznit, že tento návrh byl vypracován při plné spolupráci s EMSO jako takovou. Samozřejmě váš výbor si jistě uvědomuje, že eh, celková peněžní obálka pro agentury z důvodu, které všichni známe, byl oříznut eh, rozpočtovými úřady a v rámci příštího rozpočtového výhledu se musíme těmito limity řídit. Uvědomujeme si, že by bylo možné dosáhnout ještě více, pakliže bychom měli víc peněz. Ovšem peníze nejsou, a proto jsme museli eh, si jaksi vypracovat priority. To je taková ta otázka, co bylo dřív, jestli kuře nebo vejce. Eh, každopádně tento návrh byl vypracován společně s agenturou, ona pro nás připravila různé scénáře a během této práce vzhledem k finančním omezením, které máme z celkového rozpočtu na úrovni EU, bylo potřeba učinit určité volby. Chci také připomenout, že kolegislátoři jasně řekli při rozhodování o rozpočtech agenturách, že eh, agentury budou jednat v rámci limitů stávajících finančních perspektiv a v rámci rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci. Takže to jsou ta omezení, ve kterých se musíme pohybovat. Řeknu vám upřímně, čeho se obávám. Eh, pro agentury máme určité úkoly, je zde riziko, že pokud, já nevím, řekneme si, že laťka je toto, respektive strop je toto, rozhoduje váš výbor a rozpočtový výbor. Ale když, eh, to je 160, ale když půjdeme na 185, tak riziko je, že těch 25 milionů navíc eh, bude odebráno z těch, bylí, z těch zbylých 150 milionů, které máme jaksi navíc pro všechny agentury. Což by znamenalo přímý vliv na um, agentury, budování monitorovacích center, e, školení, implementace pravidel EU, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti na, na moři v celé EU. Takže to jsou všechny ty základní důvody pro založení agentury, které však ve finále bychom mohli, protože chceme dělat víc proti znečišťování, e, které nakonec nebudeme moci dělat. Protože oni nám řeknou, strop máte takovýhle a když chcete víc peněz na toto, tak přijdete o ty peníze jinde. A potom bychom se ocitli ve velmi složité situaci a nedokázali bychom plnit úkoly, které agentura plnit má. Musím rovněž zdůraznit, že některá témata, která se objevují v tom boji proti znečištění, Eh, mohou spočívat v tom, že například, já nevím, budeme více pohybovat, eh, že se naše lodi budou více pohybovat, nebo zlepšíme smlouvy, rozpracujeme smlouvy na satelitní sledování, ale to je mimo můj briefing. Samozřejmě, když budeme mít extra 90 milionů, tak půjde téměř cokoliv, ale můžeme Samozřejmě i rozpočtový výbor by byl pro navýšení e, rozpočtu, ale ostatní kolegislátoři to nechtějí, takže skutečně musíme být velmi e, opatrní, abychom zůstali nohama na zemi. A musíme najít velmi křehkou rovnováhu. Rád bych také zdůraznil, že navržené pozměňovací návrhy, respektive některé z nich, mohou zvýšit administrativní zatížení pro tuto agenturu více zpráv a tak dále a tomu bychom se přece měli vyhýbat, že ano. Takže vyhněme se větší administrativě a soustřeďme se spíše na operační stránku věci. Rovněž je zde možnost že v rámci víceletého finančního rámce po pár letech eh, budeme muset rozpočty přepracovat, pak uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba se ta finanční situace potom zlepší. A třeba budeme mít víc prostředků. Ovšem vím, že eh, pan eh, Taylor, se kterým souhlasíme na mnoha věcech, se s námi shodne, že peněz je potřeba vždycky víc, ale otázka je, odkud půjdou. A skutečně nechceme brát peníze ze základních úkolů MSI, a nebo snažit se nacházet peníze v jiných rozpočtových e, položkách. Eh, tím, pane předsedo, jsem, myslím, vyčerpal vše, co jsem chtěl říci. Ne, nemusím asi zdůrazňovat, že e, ty myšlenky, které zde zazněly, podporujeme, nicméně rozpočtová situace je složitá. Já bych rád poprosil vás, e, abyste zjistili u kolegů v parlamentu, eh, že když se navýší tato konkrétní položka, nedojde ke snížení položek ostatních, že to bude tedy celkové čisté navýšení rozpočtu pro agenturu. Děkuji vám. Eh, pane zpravodaj, chcete něco dodat? Ano, děkuji, jenom stručně. Děkuji za tuto diskuzi, která byla z mého hlediska velmi zajímavá. Když skutečně posloucháte, co říká komise, Oni neříkají, že služby EMSA, když je to za těch 185,5 milionů eur, takže by to bylo excesivně drahé. Ale říkají, že máme tedy úsporná opatření, ale to spochybňuje celou roli parlamentu. my se snažíme přeskoumávat, jakým způsobem jsou služby eh, jednotlivých agentur vykonávány a demokraticky se snažíme posílit roli EMSI, dát jim lepší roli, více zodpovědností a pak nám je řečeno, že se to nemůže stát. Jenže Nemá cenu vysvětlovat ropné skvrně, že máme úsporná opatření a že nemáme prostředky na to ji řešit. Máme eh, průběžnou zprávu, kde se říká, že bychom měli využít metody eh, získání eh, tedy více pokrytí těch nákladů od třetích stran. Ono se to děje v některých kontraktech, které EMSA má s členskými státy kdy se snaží skutečně od nich získat pokrytí části těch nákladů. Je to, jak si, abych tak řekl, součást eh, toho, eh, té širší situace, toho celkového obrázku. I když jsme předtím hovořili o eh, zprávě pobřežních zón, to je součást celkové situace, kdy my nejsme schopni plnit naše úkoly, aniž bychom M se dali jasnější, lepší, centrálnější roli. Takže bude na výboru, aby rozhodnul o té výši to financování, o tom, co navrhuje komise, ale dnes ráno jsme zpátky hovořili o hlasování o rozpočtu. E, my jsme nakonec pro EMSu schválili zvýšenou částku v, tom, v té rozpočtové řádce, takže Panel, panu Lechtrídovi bych řekl, to není o tom, on už tady není, aha, to není o tom, jestli bychom měli agentuře dát více úkolů, protože toto rozhodnutí už padlo. A je, ještě panu Kohličkovi bych rád řek, odpověděl, já jsem přišel s touto novou částkou poté, co jsem se podíval na vlastní odhady komise. Hod, odhady hodnoty, které říkají, že je možné ušetřit prostředky prostřednictvím efektivnější služby, ale naprosto ignoruje třeba inflaci. Inflaci si prostě vůbec nevšímá komise. Ale kromě toho jsem, se, jsem také přihlédl k vlastním výpočtům EMSI, pokud jde o ty dodatečné úkoly, tedy, kterých se má zhostit. A já si myslím, že oni rozhodně nejsou nějak nestřídmí. Takže těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji ohledně podrobností. Děkuji vám. Připomínám, že hlasování je 17. září. A tím se dostáváme ke konci zasedání a další koordinátoři se sejdou 11.15, ale doufám, že se uvidíme odpoledne na prezentaci studii o těch, uh, mega, o těch těžkých nákladních automobilech. Děkuji. Should Calvin still not be here at 11.15?